ještě jednou poděkovala poslancům tohoto parlamentu za velice konstruktivní a prospěšné poznámky. Děkuji. Děkujeme. Děkuji vám za to zhrnutí. Nyní bych rád oznámil, že máme před sebou pět usnesení této celé, tomuto tématu. Tím uzavíráme tento bod pořadu jednání, abychom nestráceli čas. Přejdeme hned k dalšímu bodu pořadu jednání. A to je prohlášení komise týkající se provádění směrnic týkajících se prvního železničního balíčku. Uděluji nyní slovo opět paní komisařce. Paní komisařko, máte slovo. Thank you very much, much uh, Mr. Chairman. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě přesunul ze vzduchu na železnici. Je mi ctí, že mohu před parlamentem vystoupit i v této věci. Ráda bych mnohokrát parlamentu poděkovala za podporu úsilí komise dosáhnout řádné implementace prvního železničního balíčku v členských státech. Toto je povinnost členských států. Komise si svou povinnost splnila jako strážce smlouvy tím, že zaslala stanovisko 22 zemím ve věci nesprávné implementace prvního balíčku. A mohu vás ujistit o tom, že pokud členské státy nadále nebudou dodržovat evropskou legislativu, bez váhání je předvede před Evropský soudní dvůr. Konkrétní právní záležitosti jsou záležitostí mezi komisí a členskými státy, nicméně naše útvary již předložili v letošním roce výboru pro dopravu a cestovní ruch seznam všech porušení. A stejně jako tento výbor i my litujeme toho, že úroveň investic do železniční infrastruktury v celé řadě členských států zůstává nedostatečná. Nicméně komise nemůže souhlasit s prohlášením, že komise se nedostatečně zaměřila na monitorování finančních základů železničního systému. Směrnice z prvního železničního balíčku pouze předepisují, že členské státy musí zajistit vyrovnaný rozpočet pro správce infrastruktury po přiměřenou dobu. Když komise zjistila, že členské státy nedodržely toto ustanovení, bylo zahájeno řízení ve věci porušení legislativy. Některé zájmové skupiny chtějí zajít dál. Domnívají se, že komise by mohla chtít po členských státech, aby navyšily investice do železničního sektoru obecně. Nám by se to možná také líbilo, ale nemáme proto žádný právní základ. Nicméně Komise několikrát na politické úrovni apelovala na členské státy, protože uznáváme význam investic do železniční infrastruktury na podporu udržitelných dopravních systémů v Evropě. A teprve přednedávnem v této sněmovně proběhla rozprava o této věci v souvislosti s, se sopečným prachem a s tím, jaký dopad to mělo na propojitelnost v Evropě a propojenost Evropy se světem. Revize prvního železničního balíčku by měla řešit jako prioritu nedostatek finančních prostředků a regulační pravomoci. Mohu vás ujistit o tom, že chystaný návrh komise se právě na tyto věci zaměří. Přepracovaná verze prvního balíčku se také pokusí ujasnit principy účtování za přístup k infrastruktuře na základě připomínek parlamentu. Pokud jde o nezávislost zásadních funkcí, tady už komise jednoznačně uvedla své stanovisko ve sdělení z května 2006. Správce infrastruktury musí být nezávislý na železničních podnicích a vlastnících železnic. Vlastník železnice by neměl mít operační kontrolu nad infrastrukturou ceřených společností. Kontrola a nezávislost se navzájem vylučují. Na základě judikatury Soudního dvora jsme si stanovili jednoznačná kritéria pro posouzení nezávislosti ceřiných infrastrukturních společností od, na holdingové společnosti a komise se tomu bude věnovat v nadcházejících soudních řízeních. Komise také žádá uplatňování principu reciprocity. To však není princip, který obecně platí v evropské legislativě. Každý členský stát musí dodržovat evropské směrnice tak, jak jsou, nezávisle na tom, co dělají ostatní členové. Jinak by se implementace vždycky řídila tím nejpomalejším státem. Na závěr, pane předsedo, beru na vědomí kritický tón usnesení o implementaci prvního železničního balíčku v členských státech a mohu vás znovu ujistit o tom, že komise má v úmyslu plnit svou roli strážce smlouvy. Komise by neměla zůstat sama, až bude tlačit na otevření železničního trhu a znovu oživení železnice jako udržitelné a účinné formy dopravy. Spoléháme na vaši podporu, aby byla evropská železniční politika úspěšná a aby nám pomohla být ze současné hospodářské krize. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Děkujeme vám za velmi cené informace. Na dvě minuty nyní dostanou slovo zástupci jednotlivých politických skupin. Nejdříve slovo dostává pan Karlo Fidanza za EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo vážená paní komisařko, vážení kolegové. Nelze popřít, že jednání o prvním železničním balíčku um, ztratilo hodně času. Jak je známo, tak ty tři směrnice byly přijaty už v roce 2001. Eh, jejich eh, transpozice do národních legislativ byla předpokládána do 15. března 2003. Takže s ohledem na eh, revizi prvního železničního balíčku bych chtěl Eh, hovořit nejenom o tématu investic, což správně paní komisařka zmínila, ale chtěl bych se zaměřit na tři koncepty, které považuji za zásadní pro správnou implementaci prvního železničního balíčku. Jsou to tři koncepty, které podle mě komise by měla zejména zohlednit nebo měla by se na ně zaměřit. Za prvé, mezi různými potížemi, které se objevily během posledních let, se objevily, objevila potřeba vyjasnit různé právní výklady, co se týče nezávislosti provozovatelů železniční infrastruktury. Já bych tedy chtěl požádat paní komisařku, aby opravdu to bylo ještě o něco více vyjasněno, protože tady se jedná o jednu z velkých překážek, která se během posledních let objevila. A mm, co se týče toho přepracování toho prvního balíčku, tak opravdu by to bylo hodně důležité, abychom to vyjasnili. Druhá věc. Domnívám se, že dokončení liberalizace železničního sektoru by mělo být vnímáno jako zásadní priorita ve všech členských státech. Jak víme, tak všichni jsou pro liberalizaci, ale jenom hodně málo je opravdu připraveno to skutečně realizovat v praxi. Já se domnívám, že pro železniční balíček je skutečně důležité, aby toho bylo dosaženo. Takže bych apeloval na komisi, aby zintenzivnila práci v této oblasti. No a konečně, e, Myslím si, že je nemyslitelné, aby provozovatelé, kteří provozují eh, infrastruktury monopolním způsobem, aby takto škodili konkurenčním společnostem, které ve svých zemích mají skutečně konkurenční prostředí. Proto s tím cílem liberalizace, tak my společně s kolegou Grošem předkládáme usnesení, o my se bude hlasovat zítra, no a cílem je zdůraznit ten princip reciprocity, který je opravdu důležitý proto, abychom zajistili úplné otevření otevření trhu. Děkuji. Köszönöm szépen, képviselő úr, most pedig újból. Děkujeme. Slovo má pan Elka Draui za SAD. Prosím. Meneer de voorzitter, mevrouw Děkuji, pane předsedající, paní komisařko. Když se podíváme na tržní podíl železnic, když se podíváme na vývoj v posledních 20 letech v této oblasti, tak vidíme, že čísla klesají. Pokud na tom chceme pracovat, musíme samozřejmě přijmout mnoho různých opatření. Nejde jen o přístup na trh, jde také o technickou interoperabilitu, posílení evropských železničních podniků, jde nám také o financování stávajících infrastruktur a jde také o stavbu nových infrastruktur. Ale to je pouze součást celého balíčku. Tímto balíčkem jsme chtěli dosáhnout zlepšení. Měl být implementován vlastně do července 2008, tedy to, co jsme rozhodli v roce 2003, ale nyní vidíme, že 22 zemí ještě nepodnikla dostatečná opatření. Komise čekala příliš dlouho, ne- nezasáhla dostatečně brzy. Mám několik důležitých bodů. Tak za prvé je nezbytně nutné, abychom měli nezávislý regulační nástroj, regulační úřad, který bude dbát na to, aby trh fungoval. To nám zaručí nezávislost eh, provozovatelů infrastruktury. Všichni musí mít stejná pravidla. A velmi důležitá je také otázka odměn eh, nebo poplatků za využívání kapacit. Musíme se používat na výši těchto poplatků a srovnávat je s náklady jiných dopravců, aby zkrátka i tato pravidla byla spravedlivá pro všechny druhy dopravy. To není jednoduchá otázka, ale co se týče další liberalizace, dodal bych rád ještě jeden bod. Musíme se soustředit na nákladní dopravu a také na správnou implementaci tohoto balíčku. Mnoho lidí hovoří o tom, že bychom měli liberalizovat i osobní dopravu, ale tady musíme být opatrní. Musíme dbát na to, aby byly poskytovány dobré a dostatečné veřejné služby, aby byla železniční dobra, doprava praktická a komfortní pro všechny cestující. To je mnohem důležitější než čistá privatizace. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Na dvě minuty nyní doslává paní Gezína Meissner, prosím. Meghallgathatunk. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedající. Paní komisařko, vy jste nyní přešla ze vzduchu na železnici. To je naším druhým tématem dnes večera. Já musím říci, že v politice často dochází k tomu, že slyšíme pěkná slova, ale že nám zůstává řada přání. A tak je tomu i v tomto případě. Evropské unii, v Evropském společenství máme spoustu skvělých cílů a mnohých jsme již dosáhli, ale mnohých jsme ještě nedosáhli vůbec. A musíme říci, že právě co se týče evropského vnitřního trhu v oblasti železnice, mnohého jsme právě ještě nedosáhli. Máme mnoho cílů a musíme si klást otázky. Možná, že Evropská unie je nějakým bezubým tigrem, um, nebo se nám možná nepodařilo dobře prodat to, co jsme si naplánovali, abychom se přiblížili našim cílům. Neměli jsme spravedlivou soutěž v železnici, nedocházelo k tomu, že bychom měli vše nezávislé, nezávislé orgány v regulačních orgánech. V Německu, musím říct, že to fungovalo docela dobře, ale není to optimální. Potřebujeme nezávislý orgán, který bude přidělovat trasy. To je nezbytné pro to, abychom měli spravedlivou hospodářskou soutěž. Pak samozřejmě je uh, ostudná věc, že země Evropské unie, samozřejmě Malta a Kypr nemohli uplatňovat ten balíček a pak zde máme Velkou Británii a Finsko a Holandsko, které prosadili ten balíček, ale všichni ostatní nesplnili své domácí úkoly a pravděpodobně se jim docela dobře dařilo v tom pokračovat, protože jsme je neupomínali. A já si myslím, že je velmi důležité, aby Evropská unie vypracovala sankční mechanizmy, jinak nás nikdo nebude brát vážně. Myslím, že je rovněž důležité dát členským státům na najevo, že budeme z toho mít všichni prospěch. Všichni v principu chtějí otevření železničního trhu, všichni o tom hovoří, ale pokud má dojít na činy, tak to zůstane někde ve vzduchu vyset. Znamená to, že tady musíme prosazovat i to, co se týče financí. V Saragoze jsme eh, mus, si toho také všimli. Naší úlohou ehm, musí zůstat podpora přeshraničních projektů a musíme samozřejmě udělat více v jednotlivých členských státech. Samozřejmě víme, že je to obtížné, ale Evropa to potřebuje. Děkuji, paní Meissner. A nyní vystoupí za zelené pan Michael Kramer. Pane předsedající, paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové, první železniční balíček eh, by měl být uplatňován už v březnu 2003. 22 členských států to ale dodnes neudělali. Teprve v červnu 2008 zahájila komise tu. Takže 22 členských států ale i komise jako strážkyně si měla zahájit aktivit, státy. Důležité jsou ty regulační orgány a musíme také spravedlivě přidělovat eh, trasy. Ceny musí být spravedlivé a transparentní. Příklad z Německa. V Berlíně jsou ceny za rychlovlaky dvojnásobné než v Hamburku. A v Hamburku jsou dvojnásobně drahé než v Poríní. To není transparentní, to není spravedlivé, to je zlovůle. Zde musíte zasáhnout nutná, nutné otevření sítí a také reciprocita. Nesmí docházet k tomu, že železniční podniky mohou být doma chráněny před konkurenceschopností, ale ostatní země že se budou muset moci na trh zapojit. I zde komise musí jako strážkyně smluv prosazovat platnou legislativu. Není nutná jen uh, svobodná soutěž Nespravedlivá soutěž, té musíme zabránit. Každá lokomotiva na každém kilometru železnice musí platit eh, mýto, ale na silnici je to čistě na své vůli členských států. Platí to pro nákladní vozle například od 12 tun. Na Slovensku například máme nejvyšší mýto na železnici, ale ne na silnici. To je špatný vývoj. Dále zde máme eh, leteckou dopravu. Letecká doprava je pro ochranu klimatu tři a čtyřikrát nebezpečná než doprava po zemi. Subvence pro leteckou dopravu je více než 30 miliard eur každý rok. Eh, musíme sice danit, ale kerozín je osvobozen. V mezinárodní daně eh, v dopravě máme pro železniční dopravu daň z přidané hodnoty, ale eh, letecké dopravy se to netýká. 85 certifikátů je letecké dopravě věnováno, ale prout pro železnice musí být draze kupován. To se přeci musí změnit. Abychom zachránili životní prostředí a zajistili mobilitu, potřebujeme spravedlivou hospodářskou soutěž. A to nejenom na železnici, ale i mezi jednotlivými druhy dopravy. Evro, Evropská komise jako strážkyně smluv má mnoho práce. Pokud se té práce chopí, může si být jista podporou Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane Kramre. Jako další promluví Žaky Ena za GUE NGL. Máte slovo na tři minuty, prosím. La liberté de se déplacer est un droit essentiel pour chacun des citoyens. Svoboda pohybovat se je základní svoboda pro každého evropského občana. A aby toto právo mohlo existovat, je nezbytné mít přístup k bezpečným, kvalitním, ekologickým a finančně dostupným druhům dopravy pro všechny. Musíme tedy mít veřejnou službu, službu železniční přepravy v rámci dobře propojených sítí. Potřebujeme integrované společnosti, společnosti veřejné, abychom měli dobré rozdělení v rámci Evropy. Cestující je třeba vidět jako uživatele s určitými právy a ne jako klienty, u kterých záleží jenom na tom, jak hluboko mají do kapsy. Bohužel většina v parlamentě i v radě se rozhodla, že ze železniční dopravy neudělá nástroj pro svobodu, ale že zůstane v rukou trhu a konkurence. Rozdělili jsme infrastrukturu na nákladní a osobní dopravu. Zakázali jsme křížové dotace. Takže hloupost způsobila, že miliony eur byly vynaloženy na to, že lokomotivy, které mohly tahat jak osobní, tak nákladní vlaky, už to dělat nemohou. Zhoršuje se kvalita služeb, zvyšují se ceny pro uživatele, ruší se trasy, kazí se infrastruktura, a hlavně dochází k poklesu bezpečnosti. Když oddělíte infrastrukturu a služby a když svěříte odpovědnost za bezpečnost třetímu podniku, zahráváte si se životy uživatelů. V posledních letech se znásobil počet smrtelných nehod a to je dopad vaší nezodpovědné politiky. Tyto balíčky na místo modernizace a vysokých ambicí způsobily, že máme velkou dezorganizaci. Je to na úkor konzistentnosti a šího rozvoje služeb na místní úrovni. Přeprava je teď pomalejší než před stolety. Bylo slíbeno, že konkurence sníží ceny, ale jsme svědky pravého opaku. Konkurence, stejně jako v energetice, výrazně zvyšuje ceny pro uživatele. A ještě poslední příklad. Naše francouzská železniční společnost měla specifické ceny na elektřinu, ale komise nutí Francii aby přijala zákony, podle kterých od roku 2011 železniční společnost bude platit o 25 víc za elektřinu. Takže děkujeme pěkně komisi, protože v době krize to znamená vyšší cenu za jízdenky. Děkujeme. A nyní přijdou na řadu další řečníci. Na dvě minuty udělím nyní slovo panu Antoniu Kančánu. Kančánovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, já se domnívám, že již téměř 20 let čekáme na toto přepracování balíčku, respektive hovoří se o tomto balíčku. Já si myslím, že toto je skutečně příklad, který není hoden následování. Včera parlament schválil eh, Evropskou síť pro dopravu dopravu s cílem zlepšit dopravu kolem hlavních tratí. Doprava by měla být zlepšena tím, že odstraníme veškeré typy překážek, jednak překážky fyzické, ale i překážky administrativní. Měli bychom zajistit úplný volný trh, odstranit překážky, zjednodušit příslušné procedury a zajistit, že vytvoříme skutečný trh vzájemné reciprocity. Tady toto slovo, tento výraz eh, reciprocita už tady zazněl v mnoha příspěvcích, které eh, přednesli moji předřečníci. Já jsem přesvědčen, že oddělení eh, infrastruktury a provozování je velmi důležité. Myslím si, že eh, stejně tak propojení veřejných a soukromých sektorů je velmi důležité a já doufám, že se podaří toho dosáhnout transparentním způsobem, který podpoří volný trh a který všem umožní, aby eh, mohli vstoupit na trh, který dnes to skutečně velmi potřebuje. Dnes v té době, kdy se potýkáme s těmito finančními a hospodářskými potížemi, já se tedy domnívám, že ty investice, které by Evropa eh, měla učinit, eh, měla by uvolnit příslušné fondy, tak, aby přitáhla soukromý sektor k tomu, aby investoval do této oblasti. Ale samozřejmě všechno by se mělo odehrát v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Toto jsou věci, na které je skutečně potřeba dávat velkou, veliký pozor. Já se však domnívám, že dnes Evropská komise bude skutečně schopná reagovat. Děkuji vám. A jako další řečník vystoupí Brian Simpson, prosím na dvě minuty za SAD, prosím. Pane předsedo, ostatní poslanci si jistě vzpomenou před, na předchozí debatu v této sněmovně, kdy jsme zdůraznili, jak špatně na tom byly členské státy při implementaci železničního balíčku. Toto usnesení navazuje na tuto rozpravu a dokazuje to aspoň doufám ostatním institucím, že parlament očekává nejen, že členské státy implementují to, co odsouhlasili v roce 2001, ale že komise také využije své zákonné pravomoci, aby zajistila, že tomu tak skutečně bude. První železniční směrnice měla být transponována, jak říkal Fidanca, v členských státech do března 2003. To, že 22 států to neudělalo, ukazuje, že členské státy se vůbec nesnaží. A navzdory tomu, co říká komise, Komise pomalu a špatně chrání právo Evropské unie. Přes celou řadu překážek, které zůstávají ve snaze oživit železniční sektor v Evropě, vyžaduje to úsilí v železničním sektoru i mimo. Viděli jsme jednu zemi, kde velká železniční společnost lobuje nebo lobovala hodně proti zprávě pana Romaneska. Naštěstí se jim to vůbec nepodařilo, ale znovu nám to ukazuje, že určité železniční společnosti a určité členské státy mají větší zájem o své vlastní zájmy než o zájmy evropské. Pane předsedo, já se domnívám, že výbor pro dopravu už nemá další trpělivost s pomalým pokrokem. Znamená to, že železniční společnosti v Evropě ztrácejí možnost úspěšně konkurovat ostatním, a vidíme, že skutečně musíme naléhavě zasáhnout. Potřebujeme skutečnou evropskou perspektivu pro naše železnice a toho dosáhneme jen tehdy, když budou angažovaní všichni aktéři. Pane předsedo, očekáváme, že Rada dodrží dohodu. Očekáváme, že komise zajistí, že dohodu dodrží. Paní komisařka nás dnes večer o určitých věcech ujistila. Ujistila nás o tom, že udělá, co chceme vidět. Dnes má pan Kramer narozeniny a já doufám, že tento balíček se nám podaří naplnit ještě za našeho života. Kivánok. Děkuji, gratulujeme panu Kramerovi a přejeme mu všechno nejlepší k narozeninám. Slovo má pan Tusas. Děkuji. Myslím si, že železniční balíček nám ukazuje, jak bychom měli zacházet s veřejnými statky. Železniční balíček a liberalizace nebyly implementovány ve většině členských zemí a je to tím, že se zaměstnavatelé zasadili o to, aby monopolní podniky neměly nadvahu ve Francii, Německu, Řecku a dalších členských státech Evropské unie vidíme právě tuto skutečnost. V Řecku je situace taková, že byly zrušeny dokonce některé trasy a spoje. A socialistická vláda u nás a také ostatní instituce se nyní shodly na tom, že v principu v mnoha regionech Řecka by některé trasy nebyly rentabilní a proto byly vyškrtnuty. PASOK a ostatní aktéři se vlastně nezasazují pro znovu otevření těchto uzavřených trast. V Řecku je vlastně železnice zanedbávána a podobným postupům dochází i v jiných oblastech infrastruktury, například v přístavech. A to není možné. Závazky, které byly splněny, nebo by měly být splněny, vlastně plněny nejsou. A to vede k vykořišťování zaměstnanců a také jejich statk, veřejných statků. Vede to také k menší bezpečnosti na železnicích a to vede k vyššímu počtu nehod a, to, a také ke ztrátám v obchodě. Železnice je veřejným statkem a nesmíme ji zanedbávat. Děkuji. Slovo má pan Tusas. A jako poslední se přihlásil pan Žorž Bach. Máte slovo na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní komisařko, toto usnesení vyzývá Evropskou komisi, aby hlídala jeden z cílů, které si Evropská unie stanovala, a sice vytvoření vnitřního trhu v oblasti železnice a aby to celé popohnala dopředu. A rád bych řekl, že příčiny pro neuplatňování tohoto balíčku nejsou v nedostatku vůle evropských eh, členských států, ale v právní nejasnosti. Některé země například u provozovatele, provozovatelů infrastruktury našly národní řešení, které nestojí v cestě celé implementaci. Realita v terénu, obzvláště chybějící technická harmonizace mezi jednotlivými členskými státy, ale i rozdíly v bezpečnostních systémech železnice i dnes znemožňují anebo stěžují přeshraniční železniční provoz. Nedávno jsme vyhodnocovali nové znění a mě napadl ještě sociální aspekt balíčku. Musíme také myslet na pracovní podmínky, na kontroly. Musíme to zohlednit. Další věc, kterou musíme brát vážně, jsou nedostatky v infrastruktuře takzvaná úzká hrdla na hranicích. Zde je ještě mnohé, co musíme vykonat a musíme tuto oblast posílit trvale. Příkladem je trasa z, Německu, z Německa do Lucemburku. Už léta se diskutuje o tom, že posílíme infrastrukturu, ale nedostatek konkrétní politické vůle a obchodních ekonomických priorit priorit vedly k tomu, že to nebylo uskutečněno. Rád bych vyzval komisi, aby stejně jako eh, trvá na posilování konkurence a volného obchodu, pracovala na výstavbě infrastruktury a posilování infrastruktury. Děkuji. Děkujeme a nyní se dostáváme k postupu k HDI. Slovo má paní Tykau. Prosím. Mulțumesc, domnule președinte, doamne, domnule, do- Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážená paní komisařko. Evropská unie potřebuje transevropskou intermodální dopravu, která bude udržitelná a efektivní. No a rozvoj železniční dopravy je mimořádně důležitý. Apelujeme na členské státy, aby kladly větší důraz na železniční dopravu a aby tak to učinili tím, že vyčlení větší finanční prostředky na modernizaci infrastruktury. Liberalizace železniční dopravy byla zahájena, ovšem otevření trhu nesmí být provedeno na úkor ztráty kvality. Bezpečnost železniční dopravy a pohodlí cestujících je naprosto zásadní proto, aby se železniční dopravě podařilo získat větší podíl na trhu. Stejně tak je velmi důležité klást důraz na lidské zdroje. No a proto mm, apeluji na paní komisařku, aby během následující revize tohoto balíčku byly tam začleněny takté některé sociální klauzule, které zajistí dobré pracovní podmínky a zajistí to, že systémy sociálního zabezpečení na národní úrovni budou implementovány všemi eh, správci železniční infrastruktury. Děkuji vám, paní Tykau. A jako další vystoupí pan Paška. Prosím, máte minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážení, vážená paní komisařko, kolegové. Mluvíme o implementaci prvního železničního balíčku v zemích Evropské unie. Konstatujeme, že směrnice, která řeší pravidla pro železniční dopravu, sice měly být implementovány v roce 2003, ale doposud jich do národní legislativy je, do národní legislativy nezapracovalo 22 zemí. Vážená paní komisařko, nebylo by dobré zamyslet se nad tím, zda pravidla zavedená prvním železničním balíčkem jsou dobrá když je většina členských států odmítá aplikovat? Nebylo by správné, kdyby se na toto téma sešli ministři dopravy členských států, abychom zjistili, jaké jsou důvody tohoto stavu. V takovémto pragmatickém dialogu snad dokážeme problém implementace prvního železničního balíčku úspěšně posunout ku předu v zájmu zlepšení podmínek železniční dopravy v celé Evropě. Děkuji za pozornost. Végezetre megköszönve a felszólalók, Děkuji vám. A nyní bych rád udělil slovo ještě jednou paní komisařce Georgievě. Prosím, aby odpověděla na tyto dotazy a připomínky. Prosím, máte slovo za komisi. Thank you very much, uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Chci ještě jednou poděkovat parlamentu za tuto velice prospěšnou debatu. Byla v podstatě občas dosti emocionální. Všichni chceme, abychom ještě za našeho života měli integrovaný evropský železniční systém. A snad budeme žít dost dlouho, abychom se toho dožili. V mé minulosti jsem se občas zabývala restrukturalizací železnic, konkrétně ve dvou zemích, které jsou teď členskými státy Evropské unie a vím, jak obtížné je posunout ku předu systém, který má dlouhé tradice, obrovský počet pracovníků, se kterým se pojí nejrůznější zájmy, ale musíme vytrvat. Protože integrované a vysoce efektivní železnice jsou naprosto zásadní pro životní úroveň evropských občanů a také pro konkurenceschopnost našich regionů. My v komisi bereme vaše připomínky velice vážně. A budeme se dál snažit posunout dál na základě iniciativ, které jsou nutné, abychom byli úspěšní v této oblasti. Já si myslím, že to není bezubý tygr. Když spočítáte řízení ve věci porušení legislativy. Proč to trvalo tak dlouho? Trvalo to tak dlouho proto, že jsme jednali s členskými státy, proběhlo také rozšíření, které do systému vneslo nové prvky. A komise usilovala o to, aby byl tento dialog smysluplný, abychom rozeslali dotazníky, analyzovali reakce, abychom potom s členskými státy projednali výsledky aby to mělo hlavu a patu, aby to mělo nějaký smysl. Řízení ve věci porušení legislativy nejsou samoučelná. Naším záměrem je dobře fungující trh s železniční přepravou, který může poskytnout našim občanům větší počet služeb, služby zaměřené na spotřebitele a služby také pro naše podniky. A toto budeme mít na mysli v rámci přepracování prvního železničního balíčku. Budeme se snažit o zjednodušení a vyjasnění stávajících ustanovení s výhledem na usnadnění jejich implementace a také s výhledem na jejich modernizaci. A tady mám dvě připomínky jako reakci na připomínky, které tu zazněly a na dotazy. První se týká úrovně bezpečnosti. Podle údajů úroveň bezpečnosti vzrostla od otevření trhu. Ale protože mluvíme o lidských životech, i když dojde k jedné nehodě, je to o jednu nehodu příliš mnoho a proto se snažíme zlepšit úroveň bezpečnosti. Dvakrát tady zazněla otázka na vznik povinnosti veřejné služby, první železniční balíček není překážkou takovéto povinnosti. Tyto povinnosti upravuje samostatná legislativa a proto tady tato možnost zůstává. Řada z vás hovořila o strategii a o dalších směrech. My máme tři hlavní priority, v podstatě se v nich odráží celá řada připomínek, které tu zazněly. Za prvé jde o zlepšení podmínek pro přístup na trh. Chceme, aby byly transparentnější a nediskriminující. Za druhé, zavedení regulačního rámce, který podpoří soukromé i veřejné investice v železničním sektoru. A za třetí, něco, o čem mluvila celá řada z vás. Posílení regulačního dohledu nad železničním trhem, abychom zajistili spravedlivou soutěž mezi hospodářskými subjekty a také nižší náklady pro ty, kdo ty služby využívají. Komise zahájí dialog s ministry v této věci, buď prostřednictvím stálého fóra ministrů dopravy, tomu věnujeme pozornost a postaráme se o to, že to tak zůstane, a oni mají tento bod neustále na pořadu jednání. V blízké době přijmeme přepracovaný návrh, abychom ho mohli do září předložit parlamentu. A těšíme se na plodnou spolupráci s vámi v souvislosti s nadcházejícím legislativním procesem. A rozhodně chceme viditelný a hmatatelný výsledek ještě za našeho života, nebo ještě dříve. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. Máme mnoho práce a to i jako parlament, tak i Evropská komise.